vystoupí paní Henis Plaschard. Já jsem eh, také pozval předsedu Tuska na naše zasedání, stejně jako ministerského předsedu Riteho. To ovšem eh, nemění nic eh, na naší úctě k paní Henis Plaschard, která zde dnes zastupuje radu a dostává slovo. Mr. President, thank you very much. Pane předsedo, vážení členové kolegia, děkuji vám. 23. června 2016 vstoupí do historie jako den, kdy eh, Spojené království, kdy se otřáslo Spojené království a Evropská unie. Většina britských voličů vyjadřila své přání opustit EU. Po tomto výsledku, který respektujeme, eh, nastala hluboká lístost, ale také rozhodnutí projevit jednotu při naší reakci. Dovolte, abych zdůraznila eh, skutečnost, že dnes zastupuji celou radu 28 členů do té chvíle, kdy bude finalizován odchod Británie. Do té doby zůstane členem rady se všemi právě povinnostmi, které z toho vyplývají. Eh, Spojené království bylo respektovaným členem Evropské unie od roku 1973. Eh, spolupracovat s členskými státy a institucemi na posilování eh, bezpečné prosperující Evropy. Výsledek tohoto referenda je proto převratným momentem v evropské historii. Ale historie a geografie se nedá změnit. Spojené království je a zůstane evropským národem. My sdílíme stejné hodnoty, máme stejné naděje a budeme i nadále spolupracovat jako partneři, jako spojenci. Jinými slovy, bude v zájmu nás všech, abychom zajistili, že budoucí vztahy budou konstruktivní a vzájemně výhodné. Chci jasně říci, že nikdo nebude mít prospěch z dlouhého období politického vakua. Míč je na straně Londýna. Čekáme, že od nich brzy uslyšíme. Současně dejme Británii čas, aby se zotavila a aby přijala um, příslušná rozhodnutí, abychom se skutečně dostali dál. Jinými slovy, musíme um, zachovat chladnou hlavu. Pane předsedo, od ehm, vytvoření EU v roce 57 se EU šla dlouhou cestu, sjednotila se s, s východní Jižní Evropou a zajistila dlouhé období míru na našem kontinentu. Bylo také motorem, ehm, jak ehm, spojit všechny evropské národy při, e, ve své diverzitě a síle. Nikdy v moderní historii jsme neměli tolik svobody, tolik bohatství a tolik stability v Evropě. Nyní proč? Proč e, lidé obětují své životy na Ukrajině s modrými vlajkami a žlutými hvězdami? Proč lidé v Africe o, o, odjíždějí na vratkých člunech, aby se dostali na naše břehy? Proč? Je to z důvodu základních hodnot, které nás spojují, základních hodnot, které nás inspirují a mm, slibem toho, že pokud se budete snažit, někam se dostanete. Pokud ne, nezůstanete stranou. My jsme pišní, že jsme k tomuto přispěli, ovšem nic není nezvratné, nic není nevyhnutelné. Šok tohoto referenda by měl být budíčkem pro nás všechny. Ať se nám to líbí nebo ne. Pocit, názor velké části britských voličů eh, existuje i v mnoha dalších evropských zemích. Takže musíme zintenzivnit naše úsilí. Potřebujeme efektivnější, přesvědčivější Evropskou unii. V tomto globalizovaném světě Evropa čelí obrovským výzvám. Takže ano, potřebujeme EU, které chrání své hranice, kontroluje migraci. EU, které eh, poskytuje ekonomické příležitosti všem občanům. Evropu, která ehm, čelí hrozbám. Potřebujeme EU, která nebude vnímána jako hrozba národní identitě, ale jako e, rozšíření této identity. EU, která nebude vnímána jako byrokracie, ale jako e, něco, co všem prospívá, pomáhá. Evropa jako celek, a e, žádný národ samotný se nemůže izolovat od zbytku světa a zmatku, který tam vládne. My tomu musíme čelit společně, jinak zóna míru a stability, kterou jsme desetiletí budovali, se může rozpadnout. Nebudeme z toho moci vinit nikoho jiného než sami sebe. Pane předsedo, potřebujeme jednotu, protože politické e, napětí, které je v okolí Evropy, bude pokračovat. Potřebujeme jednotu, protože ostatní nebudou váhat, aby proti nám jednali. Budeme, potřebujeme jednotu, aby jsme čelili toku migrantům, kteří přicházejí na tento kontinent. Ještě jednou chci zúraznit, žádná, žádný stát v Evropě tomuto nemůže čelit sám. Tyto výzvy jsou prostě příliš složité, příliš eh, obvykle také ignorují hranice. Eh, hlavní výzva je doma přesvědčit občany, že jednota je pro ně nejlepší. Ale hezká slova, závěry a deklarace nebudou stačit. Musíme jednat. Eh, fakt, že fragmentace již není nemyslitelná, by nás měla všechny znepokojovat. Není důvod, abychom byli fatalisty, stále jsme společně silní. Společně jsme nejsilnějším zastáncem hodnot, jako je právní stát, svoboda, demokracie, tržní ekonomika. Ale bylo by hloupé podceňovat výzvy, které před námi stojí. Pane předsedo, výsledek tohoto referenda nás eh, ponechal v bezprecedentní situaci. Mnoho eh, ve Spojeném království a dalších eh, členských zemích jsou, znejist, jsou nejistí, co, co se týče následků. Je třeba zajistit jasno v tom, jak se bude postupovat dál. Současně je třeba připomenout, že máme pravidla, jak řešit tuto situaci spořádaným způsobem. Jak všichni víme, článek 50 smlouvy stanoví postupy pro případ, že se nějaký členský stát rozhodne opustit Evropskou unii. EU je připraveno rychle zahájit jednání, ale bude na britské vládě, na nikom jiném, aby spustil článek 50. Jednání mohou začít, až, bude, eh, až proběhne příslušné oznámení. Mezi dobí máme hodně práce. Výsledek britského referenda neznamená, že hrozby a výzvy, kterým společně čelíme, najednou mizí. Ani to neznamená, že Eh, každý národ na tom bude lépe sám, než jako eh, kolektiv. Naopak, pokud Spojené království se skutečně rozhodne odejít, tak Unie 27 členů bude pokračovat. Společně můžeme a budeme řešit společné výzvy. Eh, růst, zvýšit prosperitu a zajistit bezpečné prostředí pro naše občany. To od nás občané očekávají a právem. Institucionální debata o změně smlouvy jsou rájem pro právníky a diplomaty, ale jsou peklem pro občany. Prostě potřebujeme zatnout zuby, vyhrnout si rukávy a využít všechny nástroje a prostředky, které máme. A nebude to snadné dohodnout se na tom, co bychom měli dělat. Není pochyb o tom, že bude náročné zajistit, aby spolupráce fungovala, ale musíme jít dál, protože pokud to neuděláme, tak ohrožíme prosperitu a blahobyt. A to, pane předsedo, by skutečně bylo nezodpovědné. Evropská rada se sejde za několik hodin. Já nemůžu předvídat diskusy v radě, nemohu tedy zacházet do podrobností, co se týče dalších kroků. Nicméně budu poslouchat pečlivě vaši diskusi. Vy sám, pane předsedo, budete moci oslovit členy rady dnes odpoledne a e, prezentovat přijatou rezoluci a e, podstatu této diskuse. Děkuji vám. Vielen Dank, Frau Ratspräsidentin. Děkuji vám, paní předsedkyně rady. A nyní eh, za komisi dostává slovo pan předseda komise Juncker. Sehr verehrter Herr Präsident. Vážený pane předsedo, a, eh, a eh, paní a předsedkyně rady, a, a, dámy a pánové poslanci. Váš parlament, pane předsedo, hodlá diskutovat o budoucnosti Evropy a o místě Spojeného království v Evropě nebo poblíž Evropské unii. Já dnes dopoledne, již mám za sebou řadu schůzek, ale rozhodl jsem se, že přijdu do Evropského parlamentu. Já si myslím, že dnes moje místo je právě zde, v Evropském parlamentu. Eh, eh. Naši britští přátelé se vyjádřili prostřednictvím hlasování a je zřejmé, že Ehm, vůle Britů eh, si zaslouží náš respekt. Demokracie je demokracie a musíme mít v úctě demokracii Britů a ehm, volbu, kterou se rozhodl jít. To je, po, to je naposledy, co mi teď tleskáte. Do určité míry já jsem skutečně překvapen, že jste tady. Vy bojujete za vystoupení, Britové hlasovali pro vystoupení a Donc, a tudíž eh, výraz eh, eh, vůle Britů při hlasování si zaslouží náš respekt. Já se neodvažuji říci, že eh, bych snad byl nepřítelem demokracie, to ne. Je třeba respektovat volbu občanů, britských občanů. Eh, a prostě se vyjádřili a teď to musí mít své důsledky. A já tedy eh, požaduji, aby nám to vysvětlili, ne hned teď, poněvadž britský systém je komplikovanější, než jsme si vůbec mysleli. Sice se hlasovalo nějak, potom tam bylo váhání a eh, můj přítel Hill, to je skutečný demokrat, ten z toho vyvodil důsledky. Já bych rád, aby i ostatní eh, na sebe vzali důsledky eh, výsledku hlasování. Já jsem slyšel, četl, že předseda parlamentu, předsedové eh, politických frakcí, kromě některých, že reagovali velice eh, jaksi emocionálně na eh, výsledek britského hlasování. Ano, Evropa není pouze otázka mozku, tedy rozumu. Ne, je třeba samozřejmě zachovat chladnou hlavu, ale když je člověk smutný, tak je třeba umět říci, že je člověk smutný. A já jsem smutný po tomto britském hlasování a neskrývám to. A jak bych to řekl, to není nic sentimentálního. Ne, to je moje hluboké přesvědčení. Já bych si býval přál, aby Spojené království navždy bylo nám po boku a spolu s námi, ale rozhodlo se jinak. A je třeba tedy z toho vyvodit důsledky. Já tedy žádám vládu Spojeného království a já Později dnes dopoledne se sejdu s premiérem. On zůstane přítelem, protože Britové s všemi přáteli i přes to hlasování já tedy eh, ho požádám, aby co nejrychleji nám situaci objasnil. My prostě nemůžeme být v nějaké vleklé nejistotě. Pokud tady říkám, že jsem smutný, no, i když e, e, samozřejmě e, to je sentiment, to je emoce, ale e, já to říkám, protože nejsem robot, já nejsem byrokrat, technokrat. E, Vous êtes... No, vy jste... Eh, já nejsem byrokrat ani technokrat, eh, vy jste byroexiti a my jsme tedy my respektujeme samozřejmě demokratické procesy, i když ten výsledek se nám nelíbí třeba, ale jsme tady i jako lidi. Já nejsem robot, já nejsem stroj, já jsem lidská bytost, já jsem Evropan a tudíž mám právo říci, že eh, eh, jaký, já mám právo říci, jaký je můj pocit eh, nad tím britským hlasováním. A také bych chtěl, aby Spojené království Eh, objasnilo svoji pozici, jak to teď bude s Velkou Británií dnes, ne, eh, dnes, eh, ne třeba zítra ráno v 9, to taky ne, ale velice rychle, protože není možné, aby se tato nejistota vlekla. A já, na rozdíl od ostatních, já nejsem otrokem finančních trhů, to ne. Ano, vy ano, já ne. Ale Eh, eh, mm, eh, to je prostě teď takový obecný pocit, tato nejistota. A já, když, já bych proto bych rád, aby Spojené království mi vyjasnilo, jaký je jeho postoj. A já bych nerad, aby zde vznikla taková představa, že mm, ta vyjednávání budou někde probíhat za zavřenými dveřmi, eh, staženými roletami mezi tedy vládou Spojeného království, komisaři a generálními řediteli a vládami ne. Já eh, jsem eh, zakázal, aby v podstatě takto diskutovali s britským představiteli nějak předem, kuluárně to ne. Prostě eh, no notification, no negotiation. Dokud oni to neoznámí oficiálně, dokud nebude notifikace, vyjednávat se o ničem nebude. A eh, vzhledem k tomu, jak hlasovali Britové, tak eh, my jsme tedy o hodně přišli. A to, zde, e, to neznamená, že zakladající země mají větší práva než ostatní státy. Ne, e, jsou to zakladající země, které sice přišly s tím projektem, ale to neznamená, že mají větší práva. A ty takzvané nové členské státy jsou uh, Eh, zcela plnohodnotnými členy a já zde proto ctím eh, eh, jednotu Evropy a i to, jak se Evropa znovu sjednotila v nedávné době, takže my skutečně mezi námi chceme a vítáme nové členské státy. Hlasování v Británii ale nám eh, zkrátilo křídla. Ale my i tak budeme dále létat. My eh, nezastavíme náš let eh, směrem k budoucím horizontům, horizontům Evropy a celé planety. Je třeba vědět, že ti, kteří nás pozorují z dálky, jsou neklidní. Já jsem viděla, slyšel jsem hovořit eh, řadu představitelů eh, z jiných koutů planety a jsou velice neklidní, protože si kladu otázku, jakou cestou teď půjde Evropská unie a tudíž je třeba uklidnit Evropany, ale i ty, kteří nás sledují z větší dálky. Let bude pokračovat. A to nebude nějaký let směrem k nějakým dobrodružstvím. Ne, to bude let podle pravidel smlouvy a podle vůle mnoha Evropanů. Let bude pokračovat, i když naše tempo trochu se zabrzdí eh, kvůli hlasování Británie, ale my budeme pokračovat směrem ke společným cílům eh, s tím, že eh, oživíme naše ambice. Představte si, že Evropská komise by by, by tedy eh, ne eh, předložila tedy své návrhy parlamentu a mm, parlament, kdyby eh, ten program zamítl. No tak jak, jaká by byla reakce? Potom by se řeklo, no to je přece jenom program komise. Ne, ale to neznám. My vždycky předkládáme něco, co parlament eh, potom potvrdí, takže my teď potom eh, eh, po té volbě v Itálii nemůžeme přece skončit s tímto procesem. Ne, tomu budeme pokračovat a budeme tedy pokračovat samozřejmě i v našem cíli. To je to, če, po čem volala Británie. Méně byrokracie v Evropě. Na tom pracujeme. A my jsme také řekli takovou podmínku. Sociální Evropa. Ta opět nalezne místo, které jí náleží v Evropě. My jsme proto zahájili velké připomínkové řízení, konzultace, které se týká sociálních práv a mm, e, Myslíte si, že kvůli britskému hlasování, že snad to zastavíme? Ne. Evropa se musí stát více sociální Evropou a stane se jí. My jsme také, jakožto kolegium komisařů, my jsme skoncovali se eh, slepým jednostranným přístupem, který spočíval pouze ve škrtech a ne. My jsme chtěli zavést a zavedli jsme větší flexibilitu, ale v tom dobrém slova smyslu. A i flexibilně vykládáme pakt stability a chcete teď, aby po britském hlasování snad, abychom toto revidovali a vrátili se k původnímu, eh, původní interpretaci? Ne, Pak stability je třeba aplikovat moudře a to budeme dělat. Také jsme i zahájili projekt eh, o energetické unii. Chcete skutečně, protože všichni říkají, je třeba všechno změnit, ale nikdo neříká, co je třeba změnit. aby byste skutečně chtěli, abychom my skončili s tímto úsilím, Eh, to znamená úsilí eh, odpoutat se od závislosti na Rusku a zajistit dodávky energii do Evropy? Ne, ne, ne, to nezastavíme, budeme pokračovat v této cestě. Také jsme chtěli zmodernizovat Evropu, my jsme to řekli, několikrát jsme to řekli a my proto jsme přišli s ambiciozním projektem, který se týká eh, digitální budoucnosti v Evropě. Je třeba eh, to změnit nějak, přehodnotit? Ne, komise bude pokračovat na té co cestě, kterou jsme zahájili se souhlasem parlamentu na začátku funkční období. A tudíž, když všichni říkají, je třeba všechno změnit, ale nikdo neříká, co je třeba změnit. A e, komise mm, teď e, má, vlastně nabila novou jistotu i díky podpoře parlamentu. Má jistotu, že budeme pokračovat na cestě, kterou jsme nastolili v listopadu 2014. Je třeba všechno změnit? No, ano, ale ne to zásadní. A to zásadní je to, že Evropa zůstane projektem pro budoucnost a právě eh, tady k tomuto já se zavazuji zde před vámi. Já nejsem ani unavený, ani nemocný, jak píšou v novinách, v něm, německých novinách. Ano, tak to vypadá, že snad každý novinář je lékař zároveň. Ne, ne, ne, ne. Já eh, budu bojovat až do posledního dechu za jednocenou Evropu. Eh, sehr verehrter Herr Präsident, meine... Vážený eh, pane předsedo, dámy a pánové, nastala vážná hodina. Na, uh, rád naslouchám těm, uh, kteří uh, říkají, že bychom měli být uh, rozvážní a vyčkat. Já jsem, uh, to vás asi nepřekvapí, uh, uh, uvážlivý člověk, ale a, nemám rád nejistotu. Rád bych byl, aby teď lidský, eh, britský lid eh, řekl, eh, oč, oč jde. Já jsem o tom hovořil s předsedou Šulcem, předsedou, Šulcem, předsedou Tuskem a premiérem Ritem a dohodli jsme se, že požádáme Brity, aby udělali jasno. Jsem trochu překvapen, já, který jsem často eh, považován eh, jako eh, za robota technokrata ze strany Británie, že jsem najednou připraven vzít na vědomí výsledek britského hlasování, ale v Británii ji naplnit. Já respektuji to, co by Britové vyjádřili. Já bych byl také rád, aby se to respektovalo v Británii, co vyjádřil britský eh, lid a aby se konsekventně eh, reagovalo a ne teď eh, se, se hrálo na kočku a myš. Tak nelze vykládat vůli voličů. Ta, ten výklad je jednoznačný. Britové chtějí z, Britské unie, z Evropské unie a to je třeba naplnit. Já jsem velice proti tomu a říkám to zcela jasně. Prostě nemůže být, abychom teď eh, potají eh, pokusili eh, se, pokoušeli se, aby příští britská vláda a předpříští britská vláda začala nějaká neformální vyjednávání. To se prostě nestane. Já a, a, a nedělám to často, jsem vyslal povel eh, eh, k všem komisařům, eh, aby nevedli žádná tajná vyjednávání. To prostě nemůže být. Ale samozřejmě musíme vidět, že, já to nám říká zdravivědský rozum, že s Velkou Británií bude třeba navázat nový eh, vztah, ale jak bude ten nový vztah vypadat, nezáleží jenom eh, na tajném vyjednávání britských vyjednavačů, ale záleží to také na nás. My eh, určujeme pořád jednání a ne ti, kteří by chtěli odejít z Evropské unie. Evropský sen pokračuje budeme na tom muset eh, eh, vytrvale, konsekventně a s obnovenou energií pracovat. Eh, v oživením kontinentálních ambicí. Nyní teď nepřišla poslední hodina ani pro nás, ani pro Velkou Británii, ale je třeba zabývat se celým kontinentem a komise, tím, komise se tím zabývá, i když to e, zní e, staromódně. Já už jsem také často nazýván staromódním veteránem. Já se váží na to, co bylo uzrození Evropy. Evropa byla a zůstává mírovým projektem a lidé v Evropě i v a, a, a lidem v Británii, kteří eh, se eh, vyslovili pro eh, setrvání. Mohu říci, že teď nezačíná rozpad kontinentu. Na začátku 20. století 20% Evropanů a, a bylo eh, v, tedy eh, populací eh, světa, teď, teď jsou to jenom 4%, ale a náš podíl na globálním hospodářství dramaticky poklesne. A jsme celý kontinent a to musíme mít na paměti. Nesmíme vnímat Evropu jenom retrospektivně. To platilo pro generaci mých otců, ale ne pro mladé lidi, kteří vyrůstají a kteří zítra budou vládnout našim zemím. Budoucnost patří evropské mládeži. Děkuji. Děkuji. Nyní dávám slovo za uh, frakci Evropské strany Letové panu předsedovi Weberovi. Eh, pane předsedo, umožní kolegové, dovolte, abych začal eh, slovy mladého muže z Británie, který řekl, nikdy nebudeme vědět přesně, eh, do jaké míry nám budou chybět přátelství, příležitosti, zkušenosti. Celá mladá generace je v šoku. Více než 73% mladých Britů chtěli zůstat Evropany. Jejich naděje byly zničeny. Politici kteří bojovali za Brexit, měli eh, tu, to privilegium, že žili v Evropě bez války a nacionalismu. A nyní vedou nové války. Naším poselstvím je nyní mladé generaci ve Spojeném království, že můžete pokračovat v Evropě, že vás nenecháme, neopustíme vás. Ano, je to vítězství populistů, nacionalistů na obou stranách, reakce nacionalistů na obou stranách Lamaňského eh, kanálu nám ukazují, že Evropa je na křižovatce. Demagogové na pravici na levici chtějí zničit Evropu od čtvrtka. Všichni v Evropě musí vědět, o co tady jde. Rozdělení nebo spolupráce, zdi nebo mosty, nacionalismus nebo Evropa. Jedna věc musí být jasně řečena. Dnes nejsou ani EPP, ani socialisté, ani liberálové, ani nikdo jiný. Jde jenom o to, že my, většina tohoto parlamentu, stojíme za myšlenkou sjednocené, mírové, tolerantní Evropy. A populisté by toto měli vědět. My stojíme za touto Evropou dnes více než kdykoliv dřív. A někdo další Eh, vás varoval. Eh, ti, kteří šíří nenávist eh, jakýmikoliv prostředky i lžemi. Největší lháři jsou v UKIP. V pátek v pátek Nigel Farage řekl veřejně, že těch slíbených 350 milionů liber týdně nepůjde na, na, do Národní zdravotní služby, že to byla lež. Pane Fereč, eh, kdybyste měl slušnost, tak byste se dnes Britům omluvil. Hamba vám. And I admit And I admit, já přiznávám, že i já jsem udělal chybu. Já jsem mlčel, já jsem nevyjádřil svůj názor. A do budoucna je jasné, že časy eh, smíření skončily. My musíme bojovat za náš evropský projekt. Wenn wir heute, liebe Kolleginnen und Kolegové, když dnes mluvíme o lepší Evropě, tak mě napadá reforma smlouvy. Eh, já jako první myslím na Davida Camerona, který jako skutečný eh, státník bojoval za Evropu, což respektuji, ale také on udělal svoji politickou kariéru vlastně eh, s oporou Evropy, kritikou Evropy, Europe bashing a proto není divu, že lidé toto chování, tomuto chování nerozumí. Proto říkám, přestaňte s jednoduchým populismem, kriti- populistickou kritikou Bruselu a konečně e, se zhostěte své odpovědnosti. Evropa potřebuje změny. Nikdo e, to nerozporuje zde. My chceme Evropu zlepšovat, neničit. Pokud to mm, budeme chtít ničit, je jenom jedna alternativa. Ošklivá tvář nacionalismu. Občané v Evropě musí vědět, že není nějak, žádná druhá šance, žádná rezerva. Referendum je jasné. E, nyní jsou další důsledky. Británie bez vedení, strany jsou rozhádané, Skotsko mluví o druhém referendu nezávislosti, někteří chtějí opakovat volby kvůli těm uh, lžím. Johnson nechce spustit článek 50, nemá žádný plán jak dál a ještě víc. Britská libra ztrácí hodnotu, letní dovolená pro Brity bude dražší a to se netýká jenom eh, Británie. I v Nizozemí penzijní fondy přišly o 3%, nizozemským důchodcům eh, hrozí další snižování důchodu a za to mohou poděkovat Farageovi. Eh, Farage a jeho strana je, má radost z těchto výsledků a tím je řečeno vše. Vážení kolegové, Velká Británie se sama poškodila tímto referendem. Každý eh, Evropan vidí, jak je Británie v krizi, bez vedení má, trpí hospodářské škody a možná se rozpadne. Eh, to je výsledek, který eh, zůstal Evropské unii. My všichni musíme ten, mm, to výsledek respektovat a proto očekáváme, jak řekl předseda komise, očekáváme žádost podle článku 50 a rychlé jednání. Komise musí eh, s dohledem Evropského parlamentu vést tato jednání. Pro obě strany, před oběma stranami je velká dlouhá fáze nejistoty. Potřebujeme čistý, spravedlivý postup. Zastánci Brexitu slíbili Britům plnou suverenitu. Proto na úvod eh, chci definovat určitá pravidla na dvou příkladech. Každý, kdo své zboží a služby chce prodávat v Evropské unii, musí respektovat, dodržovat pravidla vnitřního trhu. To platí pro Švýcarsko, Norsko a bude to platit i pro Velkou Británii v budoucnu. Ta druhá věc, Druhý příklad, který chci zmínit, kdo se pokusí polštíké řemeslníky, litevské studenty, rumunské sestry mm, v budoucnu eh, jim tedy odebrat eh, pracovní povolení, tak nemůže očekávat, že britští občané eh, budou mít bez hranic přístup do, ke všemu v Evropské unii. V Evropě nejsou občané první a druhé kategorie. To musí i Velká Británie pochopit. Vážení kolegové, já dnes nemohu říci, zda EPP eh, bude eh, s tímto eh, výstupem souhlasit. Především budeme mít na zřetele zájem, zájmy britských občanů, nikoli City of London. Každá krize, vážení kolegové, má, přináší také šance. Chci jednu věc říci, že od roku 89 lidé v Evropě eh, proved, eh, tedy v 27 referentech se občané přihlásili k Evropě. My máme rozhodnutí Velké Británie, ale velká většina tohoto kontinentu chce jít dále spole- cestou ke společné Evropě. Odpovědnost, odpověď, kterou eh, můžeme dát, je relativně jednoduchá. Občané od nás politiků očekávají jenom jednu věc dělejte konečně svoji práci. Dnes se scházejí e, šéfové vlád a mm, Brexit je vlastně výzva k jednotě v radě. E, když chceme bojovat proti terorismu, nezaměstnanosti, uprchlíkům, e, občany, kteří jsou pro Evropu, kteří chtějí společné odpovědi. Pokud půjdeme touto cestou, tak občané budou Evropu podporovat na závěr chci říci nacionalismus proti Evropě. Chci říci moje vlast, to je Bavorsko, já miluji tradice svých předků, ale můj národ je Německo. Já nyní fandím německému týmu v mistrovství světa, ve, mistrovství ve fotbale. A jsem přesvědčeným Evropanem, protože toto je můj kontinent s rozmanitostí své kultury, krajiny, uh, a nenechám si od žádného extrémisty na tomto kontinentu namluvit, že je v tom nějaký rozpor, že, že jsem bav, z Bavorska, že jsem německý občanem a přesvědčeným Evropanem. Děkuji vám. Slovo nyní dostává eh, za frakci sociálních demokratů eh, předseda Pitela. Děkuji, pane předsedo. Pan předseda Juncker to řekl velice dobře. Brexit vyhrál a musíme to, to hlasování akceptovat a e, v, e, při veškerém respektu vůči většině, tak moje první myšlenka e, se týká těch Britů, kteří i měli tu odvahu si zvolit Evropu při hlasování. A to především jde o mladé Brity, kteří si zvolili budoucnost. Volili si budoucnost. My jsme s vámi, bok po boku. My jsme Evropa programu Erasmus. My jsme Evropa kultury. My jsme Evropa, která financovala miliony mm, projektů inovace, mm, inovací výzkumu na britských univerzitách. My jsme i Evropa, eh, která dodržuje mm, mí, eh, hodnoty jako mír, náboženský dialog a to jsou základní hodnoty, které respektují mladí lidé na celém světě, i Britové. A žádné referendum nemůže zastavit eh, tu, tu historii a e, to, že i ten náš sentiment, že historicky Spojené království je součástí Evropy a to e, Evropa to e, není pouze smlouva, ale to je ideál, především ideál a tato instituce vždy bude domem všech i všech Britů a historie odsoudí ty, kteří způsobili tuto katastrofu, především lídry konzervativců, a kteří říkali lži Britům, vykládali nesmysly a teď se to ukazuje day after to vidíme všichni a oni eh, slibovali různé věci voličům. a oni slibovali voličům, že, odpu- že opustí Evropskou unii, ale ve, sko- ve skutečnosti oni za sebou nechali pouze ruiny, eh, konstitucionální krizi se Skotskem, politický chaos ve zbytku země, pát Libry, eh, skutečné poškození reálné ekonomiky. A teď, po té, co zničí zemi, No tak <laughs> najednou snad by chtěli i paralizovat Evropskou unii a život institucí. Já to říkám jasně, Evropská unie se nemůže stát rukojmím nějakých půtek v britské konzervativní straně. A evropské, proevropské síly, které zasedají v tomto parlamentu, tak ty se budou umět postavit, aby tomu všemu zabránili aby zlepšovali, měnili k lepšímu a zachránili Evropskou unii. Britské orgány musí co nejdříve notifikovat vůli Spojeného království vystoupit a Evropská komise musí zahájit vyjednávání okamžitě, co dostane toto oznámení o vystoupení. Já bych vás chtěla vyzvat hlubší úvaze, kolegové, kolegyně. Výsledek referenda to není pouze eh, eh, jaksi výsledek ruské rulety Camerona. Ne, to je hlubší. Globalizace znamená, že někteří vítězí, ale jiní prohrávají. A i zde vznikají nové nerovnosti. A my jsme byli příliš slabí, příliš slabě jsme obhajovali naši kauzu. A my jsme si mysleli, že trh, trh, vyšet, trh vyřeší všechno. Eh, my jsme mm, sice zajistili určitý eh, pokrok, ale my jsme eh, sice vytvářeli bohatství, ale nerozdělovali jsme ho podle principu rovnosti. A my jsme nechali příliš velkou moc financím a finance ty odsunuli politiku, demokracii a instituce na druhou kolej. My jsme nebyli schopni pracovat jako evropské instituce, sice jsme se snažili, vytvořili jsme bankovní unii podobně, ale my jsme nebyli schopni eh, ochránit demokracii vůči těmto eh, silám, temným silám, často skrytým silám vysokých financí. A kontinent se rozbil. A my jsme teď zoufalí, a to zoufalství může převálcovat všechno. A proto Evropa musí reagovat eh, na požadavky doby. A první naše reakce, já se, jak říkal Jean-Claude Juncker, to je eh, spravedlnost, respektovat spravedlnost a tím myslím osoby, lidské bytosti, ti sociální tím myslím. To znamená triple A pro sociální spravedlnost, mm, sociální pilíř, bojovat proti fiskálnímu sociálnímu dumpingu, bojovat proti to oteplování planety a jít tedy touto cestou protože jinak by zde vznikla eh, válka. Eh, a eh, my musíme tedy jak řekl Juncker, zavést větší flexibilitu do paktu stability, ale jít ještě dále. My, socialisté, chceme jít dále za toto, protože je třeba dávat přednost investicím, upřednostňovat investice, veřejné i soukromé. Je třeba mít ambicioznější investiční plány a já říkám jasně, že naše frakce se postaví proti eh, tomu, hm, aby, eh, eh, aby tedy zde se podkopala ta fiskální fiskální spravedlnost, ten fiscal compact. Ne, my budeme proti tomu, my chceme fiskální spravedlnost a proto bude hlasovat Evropský parlament. A je třeba, abyste všichni si to, než budete o tom mluvit, než to budete kritizovat, abyste si abyste si to všechno přečetli, bojovat proti daňovým únikům, proti daňovým rájům, proti daňovým únikům, které zde existují a zde i výbor taxud přijal opatření a je třeba ale bojovat proti těmto únikům, protože to podkopává demokracii a s tím musí každý občan počítat, že v příštích volbách my i budeme chtít, aby zde existovala přívá, přímá volba prezidenta eh, Eh, z Evropské komise, aby občané věděli, jaké bude to jméno kandidáta, který, toho člověka, který povede Evropu, aby to věděli Eh, aby se propojila tak vlastně národní politika s evropskou politikou, národní politické strany s evropskými politickými stranami. Je třeba, abychom měli odvahu dělat tyto věci, protože my jsme přece byli zvoleni občany, kteří věří v Evropu a my musíme za ně bojovat velice vehementně a mm, vášnivě, zapáleně, angažovaně, protože naši občané nás podpořili v tomto. Děkuji. Vážení kolegové, a nyní eh, pan Kamal a eh, vedoucí představitel frakce EKR si vezme slovo. Lidský, britský lid promluvil a, a zvolil si opuštění Evropské unie. Ať už máme jakékoliv osobní názory, měli bychom eh, respektovat demokratickou vůli britského národa, spolupracovat a jít dál. Já vím, eh, že to bylo překvapivé, eh, šokující a emocionální na obou stranách eh, kanálu La Manche. Bude to historické. V posledních dnech lidé říkají, co když britští politici byli upřímnější vůči Britům, nebo měli být upřímnější ohledně politického rozměru a Spojených států evropských a tak dále, ale to už je v minulosti. Politici v Británii a v Evropské unii se musí dívat do budoucna a obě eh, strany eh, se musí zamyslet eh, nad svou vyjednávající strategií. Zamýšlejme se krátkodobě nad tím nejlepším vztahem, který bude pro nás do, v dlouhodobém horizontu. Jak říkají předsedové, je třeba zachovat chladnou hlavu. Někteří říkají po, stupujeme pomalu, někteří říkají, máme asociační dohodu připravenou, někteří říkají, potrestejme Británii. Samozřejmě existují eh, eh, rozdíly tady, stejně existují eh, názorové rozdíly v Británii, kdy spustit článek 50, kdy se snažit o nějaké, nějaký status v rámci EHP nebo tak, nebo tak podobně. Zatím smlouvy jasně hovoří a je třeba je respektovat. Takže dejme prostor britským a evropským vyjednavačům a, a obnovme jistotu na trhu, eh, připravme si vyjednávací pozici eh, pro eh, případ, že bude vyvolán článek 50 a snažme se nalézt co nejprospěšnější vzájemnou dohodu mezi Británií a EU. Nejde o rychlost v dokončení toho rozhodnutí, ale o jeho kvalitu. Stovky let Británie vítala lidi z celého světa a Mnoho evropských eh, eh, zemí trpělo eh, diktaturou a fašismem a my jsme byli otevřená země. A dnes doufám, že všichni britští politici budou schopni zajistit, aby Británie zůstala otevřeným globálním a tolerantním národem. Bez ohledu na to, jak budeme postupovat, tak Británie a Evropská unie budou dále blízkými partnery. Takže teď není čas dívat se do minulosti, ale je třeba dívat se do budoucnosti, abychom se postarali o to, že až si vyhrneme zatáhneme rukávy a začneme vyjednávat. Británie a EU budou dobrými sousedy a nebudou se k sobě stavět zdráhavě. Děkuji. Slovo dostává teď e, za frakci e, liberálů pan předseda Frostat. Děkuji, pane předsedo. Já bych e, rád začal tím, že řeknu britskému lidu, že je vždycky těžké přijmout eh, rozhodnutí, eh, se kterým člověk nesouhlasí. Ale musíme ho přijmout. Volba byla jasná a je třeba ji respektovat. Myslím si, že alespoň eh, na tom se tady přes 700 poslanců shodne. Takže mám pocit, že nejde ani tak o tu volbu, která by byla těžká, která byla přijata tedy protože volba je základem demokracie. Pro mě na tom těžké eh, to, a věřím, že i pro ostatní eh, v eh, této sněmovně, je způsob, jak to nastalo, ten, ta negativní kampaň mm, plakáty pana Faráže, kteří ukazovali, které ukazovaly uprchlíky jako nacistická propaganda. Nikdy jsem si nemyslel, že bude možné, aby někdo v této sněmovně udělal něko, nějakou takovou věc. Lži, eh, které se týkaly migrace, lži, které se týkaly. No, Turecko eh, vstoupí do Unie příští týden. Nebo eh, lhy, o, lži o těch 350 milionech libra, které se vrátí okamžitě do v britského zdravotnictví. A teď oni najednou nepůjdou do britského zdravotnictví to ovzduší strachu a negativního pohledu, které bylo vytvořeno. To je to nejotřesnější, co se stalo v Británii. A ne a volba lidu, protože volba lidu to je demokracie. Dnes vidíme výsledky. Obrovské ztráty e, na hodnotách na burze, e, dramatický propad Libry, ona ještě klesne, až budete hovořit vy, pane Faráži, počkejme chvilku. Standard a Poor snížil eh, rating britské měny a pokaždé, když hovoří Boris Johnson, eh, tak britská měna klesne ještě o trošku eh, níž. Takže zastávci Brexitu a ty jsou tady a pan Kamal nám bude říkat, no to je jenom dočasné, to je jenom taková mm, dočasná chybka. Já nevím. Já doufám, že to je jenom takový zádrhel. Ale vím, že potřebujeme co nejrychleji ukončit tuto nejistotu. To je teď třeba. Nejhorší věc, která se může stát, je pokračovat této nejistotě. Jedině okamžité eh, zahájení eh, procesu eh, v vystoupení podle smlouvy může ukončit to jedovaté klima, které zde panuje od čtvrtka minulého týdne. Jedovaté ovzduší, které je špatné pro podnikání, pro investice, špatné, pane Faráži, pro všechny tvrdě pracující obyčejné slušné lidi. Eh, uplatnění takzvaného článku 50, to není trest. O čem tady hovoříme? Ti, kteří eh, eh, chtěli odejít, tak pro ně je to respektování jejich volby, pokud něco takového uděláme. Je to akt proti vedení eh, eh, konzervativců proti eh, sobectví jednoho člověka, který je schopen udělat všechno, dokonce i obětovat hlasy 17 milionů britských voličů na to, aby se, se stal nebo zůstal britským premiérem, anebo dokonce premiérem nového dvojitého království. Takže musíme říct britským zástupcům zde, my, ani Británie, ani Evropa a Evropská unie si nemůžeme dovolit eh, zůstat v nejistotě. Pan Kamas eh, říká, musíme eh, se připravit na vyjednávání. Připravit se, připravit se. Tábor těch, co byli pro odstup, je teď, se, se teď rozpadá, je úplně mimo. Pan Kamal byl pro, od, pro odstoupení a jeho kolegové z ehm, ehm, Polska ve frakci eh, eh, v nikoli, takže podívejte se, jak se to tady rozpadá. My nemůžeme čekat eh, na dezorientovanou konzervativní stranu, až se dá dohromady. My bychom se teď měli hm, posouvat vpřed s odvahou a s přesvědčením, sjednocení směrem k novému horizontu, protože je před námi nový obzor, nová budoucnost pro starý kontinent. A pane předsedo, eh, mohu vám říci a řeknu všem kolegům, že nepotřebujeme příliš velkou představivost. Víte, co potřebujeme? Potřebujeme zdravou paměť. Zdravou paměť, abychom se vrátili eh, k eh, velkým skvělým myšlenkám našich otců zakladatelů. To potřebujeme. A dnes je velice jasné, co tohle znamená. Co to znamená, Žáne Klode? Znamená to čtyři věci. Potřebujeme efektivní eh, v evropskou eh, vládu pro, eh, v Unii a pro eurozónu. Udělejme ji. Potřebujeme evropskou pohraniční a pobřežní stráž, aby zajistila volný pohyb našich lidí. Potřebujeme schopnost, aby Evropa mohla bojovat proti terorismu a nadnárodnímu zločinu a také potřebujeme, myslím, co nejšeší obrané společenství, protože američané už nebudou připraveni platit za černé pasažery, kterými jsme se stali už před tak dlouhou dobou. Takže potřebujeme jednu věc. Ne začínat neformální vyjednávání a připravovat se. Potřebujeme ukázat evropským národům, že jsme eh, schopni eh, eh, vybudovat novou Evropu Unii, která je schopná řešit krizi, kterým čelí. Krátce řečeno, a tím končím, udělejme jedno něco neevropského, něco výjimečného jednou využijeme tuto příležitosti, a já jsem říkal, pane předsedo, že síla této sněmovny v kolebky evropské demokracie je vrátit Evropu zpět, nastavit ji správným směrem. Nečekejme a udělejme to. Za frakci Spojené eh, levice má slovo paní předsedkyně Zimmer. Já jsem pro referenda, ale jsem také proto, aby referenda byla připravena zodpovědně a prováděna zodpovědně. Referenda jsou stále eh, jedním z demokratických nástrojů. Britské referendum bylo eh, více než hlasování eh, voličů v Británii a je třeba ho respektovat, ale je chybou věřit, že Britové rozhodli a nyní mus, uvidí, jak to půjde dál s tím motem, že karavana jde dál. E, placebo nepomůže, když je e, pacient ohrožen na životě. Jde o e, budoucnost Evropy. Jejíž, integrační pro, jejíž proces dezinkrace se z důsledku Brexitu urychlil. Proto moje frakce nebude s tou rezolucí souhlasit. Uh, nevidí, nevidíme eh, v tom žádnou sebekritiku. A já se domnívám, že když se mluví o svědomí, tak by mělo existovat i historické svědomí, že eh, chybné, chybný vývoj, špatné struktury v Evropské unii, tak i těch by se to mělo týkat. Um, nezmiňujete, jaké stopy zanechalo tvrdé zacházení s Řeckem, s Francií, a, e, které mělo dopady na mnoho občanů. Hluboká finanční e, ekonomická krize se e, je v povědomí všech občanů. Suverénní jednání národních parlamentů i vlád se projevilo. A proto není náhodou, že zas, mezi zastánci Brexitu jsou mnozí těch, kteří přišli o práci, sociální jistotu, zdravotní zabezpečení a obávají se o to. EU ehm, e e, politikou škrtů neukázala, že především e, chce chránit občany před dopady krize a globalizace. A proto se ptám, jak slepí jsou členové rady když se domnívají, že právě s um, z února Cameronovi, připravenost k dalších sociálním škrtům, která tam byla vyjádřena, že by právě to mělo motivovat občany, aby hlasovali pro EU, právě ty občany, kteří jsou již teď e, sociálně vyloučeni. I instituce EU, a to včetně parlamentu, stále více připouštěli, že eh, eh, mm, to, co řekla Terečová, že společnost neexistuje, že dominuje evropská politika, že povinnost solidarity, eh, komunitární metoda mm, Angelou Merkel je stejně zničující jako neschopnost EU a členských zemí společně solidárně Eh, postupovat podle úmluv OSN o uprchlících a eh, řešit uprchlickou krizi. To všechno dohromady eh, spustilo nejhorší obavy a nálady, které se obrátily proti EU. A já říkám jednu věc. Když jako EU přes odpol britské elity jsme prosadili snažili prosadit, prosadili eh, stejný plat za stejnou práci na stejném místě, tak mm, strach, tak by vůbec, kdybychom toto prosadili, tak by vůbec k tomuto nedošlo, k tomu strachu z migrantů. Vážení, um, pane poslanče Faráš, bez ohledu na to, jaký den chcete zbudit, tak vaší kampaní jste nikdy Eh, nepřekročil eh, malou uzavřenou kampaň. Problém je v tom, že žádné politické ekonomické elity v Londýně eh, se se snažili prosadit svoje představy o ještě více neoliberální EU. A vy jste tím, či jste vždy byl a tak to vstoupíte do historie. Ale co zůstane, je Eh, bude vzpomínka na vaši kampaň, která mm, roznítila strach před migranty a uprchlíky. Je chyba trestat Brity za toto rozhodnutí, ale chceme jasnost. Nemůže být jednání, dokud britská vláda nerozhodne a notifikuje výstup z EU. A eh, proto také chceme škrtnout pojmy okamžitě. Většinové rozhodnutí ve Skotsku je třeba respektovat a v severním Irsku. My eh, nechceme vyvázat EU z odpovědnosti a eh, také jako garant dalšího, eh, dalšího pokračování mírového procesu v severním Irsku. Nesmí, to se nesmí stát, musíme být solidární a zodpovědní. A když se dnes sejde rada, Půjde především o otázku procedurální. My chceme, aby Evropský parlament byl eh, se účastnen od začátku těchto jednání, ne až o rozhodnutí, kdyby měla nastat nová smlouva. My chceme, abychom byli od začátku eh, se toho mohli účastnit, až když půjde o další vývoj EU. Není možné, aby se dále jednalo za zaměř, zavřenými dve, eh, dveřmi. A první krok bude přispět k tomu, aby tato toto zničující eh, nahrazení komunitární metody mezivládní byl konečně zastaveno. Za eh, zelené nyní má slovo pan předseda Lamberts. Milí kolegové, existují okamžiky, kdy eh, přestane běžet politická doba politický čas, eh, a kdy nastane volba. Eh, po eh, druhé světové válce měli státy volbu a oni se rozhodli, to znamená eh, narušit princip nedělitelné národní suverenity a sdílet suverenity a proto vznikla bezprecedentní doba míru prosperity, tedy říkám bezprecedentní v evropské historii a dnes po britském referendu může dojít k historickému zastavení tohoto projektu na našem kontinentu, ale je třeba si se tomu divit? Ne, když se podíváme na Řecko, Francii, Dánsko, Nizemsko, tak eh, naši občané eh, pořád a pořád více spochybňují evropské budování. Nadešla tedy o chvíle, abychom na to reagovali. A opět volba, volba, půjde o volbu. A na této volbě bude záviset přežití Evropské unie. Tři alternativy se zde předkládají. První je ta, která byla vyjadřena minulý týden ve Spojeném království. To znamená uzavřít se ve svém státě a dokonce i jít cestou xenofobie, jak eh, hlásají pan Wilders, paní Lepenová nebo pan Faráš. A hm, já říkám těm, kteří chtějí tuto volbu, toto eh, kteří chtějí tuto volbu, říkám toto. Vy máte pravdu, ano. Jde o demokratickou suverenitu, dobře. A jde o schopnost naší demokracie svobodně si vol, zvolit cestu do budoucna. Ale vy lžete, vy lžete. Kdo může věřit, že i ty nejsilnější členské státy budou schopny úspěšně se postavit eh, nadnárodním společnostem, daňovým únikům, organizovanému zločinu, terorismu a nebo eh, přijímání uprchlíků a migrantů. Já vám to říkám. Zde žádná zeď nebude dostatečně vysoká a tlustá, aby izolovala Evropu před problémy 21. století. Dneska e, suverenita může být pouze sdílená. A druhá alternativa, která zde existuje, pane Junckere, to je ta, kterou teď eh, prosazuje většina eh, vlád eh, a i komise. To je alternativa, která spočívá v tom, že členské státy musí respektovat pravidla, která ale budou smysluplná a ne, že tedy se vystaví na milost tržním silám a v oblasti ekologie, životního prostředí, sociální agendy. To by bylo špatně. I Eh, zde paní Malstrem prosazuje pro uzavírání obchodních, takzvaných obchodních smluv, které ale podkopávají naši demokracii, které jsou často obskurní. A tady se obracím na radu a jsou i eh, proti principu transparentnosti a za to eh, potom se platí politická cena. A zde proč tedy, pane Junkere, proč jste eh, se zvolili, eh, zvolili jste cestou, cestu kontinuity, jak jste řekl? Vy jste, eh, já říkám všem a těm, kteří hájí neoliberální ortodoxní přístup, já všem říkám ne, prosím vás, zastavte toto, protože to nepřinese automaticky růst do členských států. Ne, to nepřinese automaticky eh, rušení nerovností mezi občany a eh, eh, zaměstnanost. Ne. Ale to je vaše politická volba a to je hlavní i příčina euroskepse, která vzniká, protože v podstatě Eh, více a více našich občanů je ponecháváno stranou těchto procesů. A zde máme ale třetí cestu, třetí alternativu, to znamená eh, rezolutně proevropská cesta, samozřejmě, ale která opustí to zavedené myšlení. Mm, to znamená vrátit se ke kořenům našeho projektu, to znamená zajistit mír na kontinentě tím, že se budou rozšiřovat demokratické svobody na straně jedné a eh, sdílená a dlouhodobá prosperita. A já chci a žádám a ptám se, je možné zajistit udržitelnost eura tím, že bude mít fiskální sociální unii? je možné i mm, oživit naši ekonomiku bez energetické unie a je eh, možné skutečně i eh, zabránit těm jedům, které zabíjí naši příležitost. Je možno opustit ty smlouvy o volném obchodě, které nahrávají pouze hrstce vyvolených a je možné tedy pomáhat těm, kteří užíkají před chudobou a persekucemi a válkami. Je možné aby mm, naše společnost žila v těch limitacích, které vnucuje naše planeta. Je možné žít i v demokracii, která zajistí participaci všech občanů? Je nemožné i, aby lidská důstojnost v podstatě byla povýšena, tedy všech, ale důstojnost všech, a aby ty, tato e, důstojnost se stala centrem našich politik. Já říkám, a na všechno toto říkám, ano, to všechno jde, ale musí se chtít. A zde Evropská unie musí být nástrojem této politické vůle a pouze poté získá opět důvěru občanů, ale i čas běží a čas je spočítán a e, signál britského referenda nám to ukazuje. A e, proto je třeba z toho vyvodit důsledky, interpretovat ho. E, kolegové, Evropa za, zažila ty nejhorší doby, ale teď musí nejenom doufat, ale začít budovat to lepší. Děkuji. für die EFD. Za frakci FDD má eh, nyní slovo pan Faráš. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. To je legrace, co? Je to legrace, že jo? Já vám děkuji za tohleto za velice u... Eh, pane Faráži, já poprosím o vteřinu. Milé kolegyně a kolegové, Velkou eh, kvalitou demokracie je také naslouchat eh, těm, se kterými názorově nesouhlasíme. Děkuji, pane Šulci. Není to legrace. Když jsem sem přišel před 17 lety a řekl jsem, že chci vést kampaň, eh, aby eh, Británie opustila Evropskou unii, tak jste se mi všichni smáli. A musím říci, teď se nesmějete, co? A důvod, proč jste tak naštvaní, proč jste tak rozčílení, je zcela jasný. Všechna ta eh, rozčílená rozprava to ukazuje. Vy jako politický projekt popíráte sami sebe. Vaše měna Eh, eh, selhává a eh, podívejte se na Středozemní moře. Nepopírejte to. Popíráte to. Je to politika, jako, jak zavést chudobu v Řecka a ve zbytku Středozemního moře a to se vám daří velmi dobře. A také eh, popíráte, eh, že eh, paní Merklová řekla minulý rok, aby do evropského středozemí přišlo co nejvíce lidí a obrovsky to rozdělilo Unii. Ale největší problém, který máte, a hlavní důvod, proč Británie volila tak, jak volila, je, že vy jste pokradmu klamáním, aniž byste kdy říkali pravdu Britům nebo ostatním národům v Evropě, jste eh, nad eh, v nimi vytvořili politickou unii. Vytvořili jste nad nimi politickou unii. Vnutili jste jimi. A když lidé v roce 2005 v Nizozemsku ve Francii volili proti této politické unii, odmítli ústavu, tak jste je prostě ignorovali a, a zavedli jste Lisabonskou smlouvu zadními vrátky. K čemu došlo? V minulý čtvrtek byl mimořádný výsledek. Ehm, byl to seismický výsledek nejen pro britskou politiku, ale pro evropskou politiku a také možná pro globální politiku, protože to, co udělal malý, eh, malý národ, malí, eh, malí lidé, drobní lidé, kteří v posledních letech byli svědkem poklesu eh, své životní úrovně, odmítli na národní firmy, velké banky, velkou politiku a řekli, my chceme eh, svůj zemi zpět. My chceme eh, své eh, rybolovné vody zpět, chceme své hranice zpět, chceme být nezávislým, samozprávným, normálním národem. A to jsme udělali a to se muselo stát. A to, že jsme to udělali, také nabídlo signál naděje demokratům po celém evropském kontinentu. Já to dnes dopoledne budu předvídat. Británie nebude poslední eh, členský stát, který opustí Evropskou unii. Takže otázkou je, co budeme dělat eh, na příště? Je na britské vládě, aby eh, uplatnila článek 50 a já musím říci, eh, že si nemyslím, že bychom měli si dávat příliš na čase. Souhlasím s panem Junckerem, Britové hlasovali a my se musíme postarat o to, aby to proběhlo. Ale rád bych, aby zde byl dospělý, smysluplný postoj k vyjednávání nového vztahu. Já vím, že prakticky nikdo z vás eh, nikdo eh, nedělal pořádnou práci ve svém životě. Nebo nepracoval. Nebo nepracoval v biznisu. Nebo v obchodě. Nebo někdy vytvořil pracovní místo. Ale poslouchejte. Pane Faráži. Milé kolegyně a kolegové, eh, při všem eh, pochopení eh, v, k vašemu rozrušení chápu, tedy se právě chováte, jako se chová UKIP v této sněmovně. Takže prosím, nenapodobujte je. Pane Faraži, rád bych vám ale řekl jednu věc. Vaše vyjádření, že tady lidé nikdy nic pořádného nedělali, to je nepřijatelné, to vám musím říci. Děkuji. Máte eh, pravdu, pane eh, Šulci. Eh, UKIP protestuje proti establishmentu a teď establishment protestuje proti UKIPu, takže teď se něco stalo. Tak teď několik jednoduchých, pragmatických, ekonomických věd. Mezi vašimi zeměmi a mojí zemí hodně obchodujeme se zbožím a se službami. Tento obchod je vzájemně prospěšný oběma stranám. Tento obchod na něm záleží. Pokud byste se rozhodli Eh, eh, poplivat toto, eh, kousnout se do nosu, naplivat, tak ty důsledky by byly mnohem horší pro vás než pro nás. A ani nulová dohoda by byla, i, i nulová dohoda by byla lepší než ta stávající špatná dohoda, kterou máme, ale kdybychom se měli dostat do pozice, kdyby byly znova zavedena cla na výrobky, jako jsou auta, tak stovky tisíce eh, pracovních eh, německých eh, dělníků by riskovalo svoje pracovní místa. Takže proč nebudeme pragmatičtí, smysluplní, dospělí, realističtí a, a neuzavřeme smysluplnou dohodu bez cel. A potom uznejme, že Británie bude eh, vaším přítelem, budeme s vámi obchodovat, budeme s vámi spolupracovat, budeme vašimi dobrými přáteli eh, ve světě, ale eh, udělejme to, udělejme to smysluplně, citlivě a dovolte nám, abychom si naplňovali, naplňovali svoje globální ambice a budoucnost. Děkuji. Za frakci ENF dostává a nyní slovo paní poslankyně Lepen. Esi. Eh, eh, ano, ano, kolegové. Proč se tak rozčilujete? Podívejte se, jak ta historie je krásná, jak eh, triumfuje, vítězí svoboda lidu a hlasování našich britských přátel pro vystoupení Spojeného království z EU, tak to je nejdůležitější historická událost na kontinentě od pádu berlínské zdi. Je to signál svobody, který byl vyslán celému světu. Je to také eh, výkřik lásky, lásky lidu vůči svému státu. A Britové si zvolili cestu, eh, kterou si nikdo ani nemohl představit. Všichni si mysleli, že už tak bude navždy. A i všichni říkají, že to je nezvratné, že Evropská unie je nezvratná, ale Britové ty to dementovali. Je to úžasné vítězství demokracie. Je to uh, facka evropskému systému, který více a více se opírá o strach, o vidí, opírá se o vydírání, opírá se o lži. Je to mm, vlastně takový výkřik eh, a eh, vůči té hrozbě apokalypsy, které tady eh, rýsujete, že snad padnou burzy a podobně, ale oni se toho nebáli a rozhodli suverénně. A i když se vám to nelíbí, i když jste z toho teď tak udivení. A v podstatě proč jste ale udivení? Proč se divíte? Již desetiletí Evropská unie se buduje proti vůli evropskému lidu, evropských lidí, francouzské, nizozemské, eh, referendum třeba v roce 2005 a Irové museli hlasovat ještě jednou po té, co odmítli Savonskou smlouvu a Řekové ty byli nuceni vzdát se referenda, když chtěli eh, eh, hlasovat proti škrtům, které jim byly vnuceny nejnásilnějším způsobem a to v eh, kontinuální chudobu. Ale v podstatě Britové ti prolomili te, ty řetězy, ty okovy a e, to vlastně náboženství, které šířila tato evropská propaganda a nikdo si nemohl dovolit se ho dotknout. A desetiletí, desetiletí se aplikovaly absurdní politiky, které vz, dali vzniknout eh, migraci a eh, nezaměstnanosti a eh, nyní oni se tomu postavili. Propaganda Evropské unie, tedy ať je levicová, ať je na pravici a tak dále, no už si ji nechte a již si nechte eh, ty vaše diskursy, ty vaše projevy a všichni se radujte, eh, že došlo k osvobození tohoto lidu, který je skutečně suverénní a hranice a e, ekonomický patriotismus a patriotismus, patriotismus jako takový, to je to vítězství Spojeného království, které nás má motivovat všechny, abychom budovali lepší budoucnost a zde se ale hovoří o tom, že za to Spojené království zaplatí draze a tím chcete odradit ty ostatní, aby šli stejnou cestou a chcete pohřbít Brexit, někteří ho chtějí pohřbít a vlastně ho odsunout do, na, do nekonečna někdy. Ale to není přece demokratická volba, je třeba respektovat vůli lidu a o to jde. A Alternativa jednoduchá. Buď eh, budete pořád trvat na té technokratické, drahé, nákladné Evropské unii, je to projekt, který je v delíriu a lidé to nechtějí, chtějí to méně a méně. A v tomto případě vám slibuji, že tato totalitní organizace brzy se zřítí, zhroutí a že i ostatní opustí Evropskou unii ve prospěch Evropy spolupráce mezi suverénními národy a svobodnými státy. A moje země, Francie, já se zavazuji, že já ji také povedu touto cestou svobody, což je jediná svoboda eh, směrem k velikosti národu, ať žije, eh, ať žijí svobodné národy, svobodné Spojené království, ať žije svobodná Francie. Slovo nyní dostává a eh, nezahrzená paní poslankyně Doc. Uh, Pane předsedající občané Spojeného království vydali verdikt a to nelze změnit. E, problémy EU nejsou jenom nedokonalosti. Občané řekli, že se vydají vlastní cestou. Toto referendum je vítězstvím demokracie. Výsledek nebyl to, co by odcházející premiér doufal. Přesto by je třeba ho pochválit, že dal občanům slovo. Již léta jsme se, eh, se vám Británie pokoušela říct, jak je frustrována z Evropské unie. Vy jste to ignorovali a dnes posloucháte. Není, tyto instituce bez, eh, přes to, co jsem slyšela, jsou eh, velice proti eh, rychlé reakci. Naš národ se neobrátil zády k Evropě, neizolujeme eh, se. My jsme dlouho hledali nový vztah s našimi evropskými spojenci. Pozitivní vztah, založený na volném obchodu, samozprávě, spolupráci který eh, jistí větší bezpečnost a prosperitu v našem světě. O to nejsme méně Evropany, o to nejsme menšími optimisty. Spojené království má eh, sílu, aby bylo úspěšné samo ale také má humanitu, aby eh, chránilo svobody našich sousedů. Těšme se na novou éru, kdy Evropská unie a Spojené království budou schopni klidně spolupracovat ve prospěch všech našich občanů. Děkuji. Vážení kolegové, Teď budu, eh, budeme stručně dodržovat eh, čas, eh, jako mm, další má slovo pan Juncker za komisi. Děkuji. Já jsem se z této rozpravy dozvěděl věci, které jsem již před tou rozpravou věděl. To znamená, nemůžeme nechat národ v rukách nacionalistů. Je třeba respektovat národ, ano, ale nemůžeme respektovat nacionalisty, protože to jsou protievropané, to nejsou patrioti. A já bych rád, abychom z toho vyvodili to správné ponaučení, eh, tedy z toho, co se stalo minulý týden. A nemůžeme ale všechno házet do jednoho pytle, nemůžeme vysílat eh, signál, že Evropa je Evropa škrtu. Všechny vlády, včetně těch vlád, které ve své eh, historii Eh, aplikovali eh, eh, mm, stejnou politiku a mm, nesouhlasím s panem Lambertcem, který je popisuje a popisuje komisi pouze jako vládu škrtů. Ne, já jsem zažil i velice ekologické, proekologické vlády a potom nakonec, ale když vy se dostanete zelení tedy do vlády, tak stejně děláte to, co dělali všichni ostatní dělají a nedáváte proto lekce ostatním. Spojené království nehlasovalo tady v referendu o politikách škrtů v rozpočtech eh, nebo o nedostatečné ochraně hranic. Spojené království není členem euro eurozóny, takže mm, politiky eurozóny se na něj nevztahují. Spojené království není součástí Schengenu, tudíž Spojené království má zcela pod kontrolou vlastní hranice, tak nám neříkejte jiné věci, pane Faráži, to ne. Vy jste řekl před pár dny, že jste se zmínil, pokud jde o rozpočtové aspekty eh, eh, toho vztahu mezi Británií a Evropou. Ano, kdybyste byl býval toto řekl před referendem, tak to bych vám byl poblahopřál. Ano, ale vy jste lhal. Vy jste neřekl pravdu. Vy jste eh, zastíral pravdu. A pane Faráži, já bych s vámi rád diskutoval. My máme stejný smysl pro humor. Já mám smysl pro humor a já lituji, že vlastně je to naposledy, co takto můžeme spolu diskutovat. Děkuji za radu. Má slovo paní Praslovská. Eh, dovolte, abych zopakovala, že nemáme jinou možnost, než respektovat výsledek tohoto referenda, který by měl být budíčkem pro nás všechny v tuto chvíli. Odpověď není, nebo ta eh, více nebo méně Evropy, eh, ale lepší Evropa, přesvědčivější Evropa. Unie 27 bude pokračovat, pokud se Británie rozhodne odejít, ale musíme jednat. Naše unie může existovat jenom s podporou milionů občanů, kterým má sloužit a které má chránit. A tato podpora eh, nesmí eh, být brána za hotovou věc. Musíme si ji zasloužit. Výsledek eh, britského referenda neznamená, že hrozby a výzvy, kterým společně čelíme, najednou zmizí. Ani to neznamená, že každý národ na tom bude lépe sám, než jako součást kolektivu. Naopak, Geopolitický vývoj ukazuje, že je nutná jednota. Žádná země nemůže čelit všem výzvám sama. A proto Rada a parlament budou muset spolupracovat konstruktivně v řešení velkých problémů, které, eh, očekávají, eh, které občané očekávají, že EU vyřeší. Jako realita 27, 27 eh, zemí bychom se neměli nechat odradit toho, abychom se zaměřovali na to, co je hlavní, naší hlavní povinností zajistit bezpečnost občanů, řešit migrační toky, eh, vytvářet pracovní místa pro evropské občany. Zachovejme naše přátelství ve světě, který se rychle stává stále složitějším. Nemůžeme si dovolit, abychom byli rozděleni. Máme společné zájmy, takže znovu musíme uh, si uvědomit, že v tomto světě jsou naše zájmy spíše stále blížší než vzdálenější. Pokud někoho unavuje ta spolupráce, tak se prosím probuďte. Pane eh, předsedo, jako vždy rada je připravena spolupracovat s parlamentem. Děkuji, paní Janis Plaskart, dámy a pánové. Eh, teď jsme trošičku přeháděli po řadí řečníků za nezařazené paní Doc. Děkuji, eh, pane předsedo. Já jsem si bedlivě vyslechla eh, v eh, tuto rozpravu a chápu, že emoce jsou zde dnes hodně vybuzené, ale zároveň opakují se zde všechny stereotypy, kterých se Brité bojí v, u Evropy a proti kterým volali hrozby, šikanování a bušení se ve vlastní prsa nepřesvědčí britský lid. Musíme prostě přijmout výsledek referenda a vybudovat vztah, který bude vzájemně prospěšný pro nás, pro všechny. Vztah, který bude respektovat naše rozhodnutí, ale který nám eh, eh, pomůže vybudovat prosperující ekonomiku, chránit základní práva a zajistit mír ve světě, který eh, je stále nebezpečnější. Děkuji. Děkuji paní Doc, pane Junkře. Pane předsedo, já bych eh, se rád eh, omluvil eh, parlamentu, že teď opustím tuto rozpravu. Pan Tinovac zde zůstane, aspoň mi říká, že tady zůstane rád. I já se nyní mám setkat s, britskou, s britským premiérem a jakož respektuji britskou demokracii, tak vás musím opustit. Děkuji, pane Junkře. A teď za, za ENF pan Dekráv. Děkuji. 23. Eh, eh, červen 2016 eh, byl historickým dnem. Fantastický den v historii Evropy. Osvobození Evropy začalo Spojené království slaví Evropská unie ta špatná unie, Evil Union, opouští, Evropskou unii hm, opouští důležitý stát, je to konec tohoto špatného projektu. Eh, sebeobohazující se eh, elita, která řídí tuto eh, v mm, Unii na úkor v Evropy, nyní lituje. Eh, suverenita musí zpátky ke členským státům. Nejenom v eh, eh, Spojeném království, ale v celé EU voliči chtějí svoji svrchovanost zpět. Proces rozpuštění této špatné unie musí okamžitě začít. Čili přestavme, přestaňme s další politickou a hospodářskou integrací, obnovme národní hranice. Británie je nyní vlastním pánem nad vlastními zákony hranicí. Eh, a v měnou a Nizozemsko, eh, Francie, eh, v Itálii a Polsko a další pokořené národy v Evropě mohou udělat to tež. Je zřejmé, že nyní Juncker by měl odstoupit a nová komise by měla rozpustit tuto špatnou unii. Slovo eh, za e FDD dostává eh, teď pan Faráš. V národnické burze se teď docela dobře daří. Eh, stoupla o 12% oproti únoru a Libra a se vrátila na úroveň roku 2014 a Eh, premiér eh, z mm, Nizozemska, a, eh, tedy pardon, Nového Zélandu a Austrálie, se ti soustředí za soutěží o to, kdo se první dohodne s Británií na, nový, na, na nových obchodech. Jedná se tady o, politicko, o politický převrat. Premiér rezignoval, britský komisař rezignoval, myslím, že to udělali správně. Možná nakonec přijdeme i o šéfa libristické strany, ale převrat v politice může být velice zdravá a dobrá věc. A já jsem vstoupil do politiky, protože naše politická třída v Británii nás vedla směrem k evropskému politickému projektu. Takže pokud ten eh, výsledek minulý týden eh, eh, několik lidí z té třídy vymete pryč, tak ať to tak je. Ale já se těším, že příští rok budeme oslavovat svůj den nezávislosti 23. června. Za zelené má nyní slovo pan Lynn Smith. President, thank you. Uh, Pane předsedo, já zastupuji Skotsko a já jsem hrdým Skotem, ale také hrdým Evropanem. Já chci, aby moje země byla mezinárodní, kooperativní, ekologická, spravedlivá, evropská a e, Skoti společně s e, obyvateli Severního Irska, Londýna, Walesu a mnoha dalších hlasovali, aby zůstali v naší rodině národů. Já žádám, aby tento status e, evropanství byl respektován. Eh, je eh, třeba jednat o mnohem, budeme potřebovat chladnou hlavu a vřelá srdce, ale prosím, pamatujte si toto, Skotsko vás nesklamalo. Prosím vás, milí kolegové, nesklamejte Skotsko nyní. Für Vereinigte Linke hat jetzt das Wort. Za sjednocenou levici paní Anderson. E Poslanci jako Diane Dodds, Marine Le Pen řeknou, že my na, v severním Irsku eh, jsme vázáni britským hlasováním. My říkáme, že nejsme. A stejně jako předřečník pan Smith, my žádáme, abyste respektovali naše hlasy. My e, jsme za občany Severního Irska stejně jako Skotska, které hlasovalo Remain. My akceptujeme, my respektujeme a budeme obhajovat přání občanů Severního Irska. Avšak pokud angličané nás vytáhnou z EU, tak to bude jako Británie stanoví, jakože Británie stanoví pravidla. Byla ta demokratické hlasování, my jsme hlasovali zůstat. A poslední věc, kterou Irové potřebují, je evropská hranice s 27 členskými státy, která by probíhala prostředkem Irska. Vy EU e jste podporovali náš mírový proces a já vás žádám, abyste v tom pokračovali. Sinn Féin, e, my jsme tedy mm, pracovali na tom, aby byl hlasování ve prospěch Remain na základě nové Evropy, socialističtější, demokratičtější Evropy a já jasně říkám komise si a radě, vy jste neposlouchali, vy jste nereali, vy jste si neuvědomili eh, svým, jak svými eh, ne- antidemokratickými praktiky a politikami školíte obyčejným občanům. Řečník přerušen. To se musí změnit, pokud EU má přežít. Děkujeme. Žádám, prosím, respektujte volby občanů Severního Irska. Řečník byl přerušen. Děkujeme. Für die liberale Fraktion spricht jetzt Herr Verhofstadt. Za liberální frakci pan Froštat. Velice stručně mm, ke konci rozpravy dovolte, abych vyslal apel na členy zde přítomné, aby vyslali silný signál e, směrem k Evropské radě a směrem k evropským občanům. Nejlepší způsob, jak to učinit, je masivně, drtivě odhlasovat eh, usnesení, které jsme připravili pro toto zasedání a nezačínat říkat, mně se nelíbí to či ono a podobně. Ne, co je politicky důležité, abychom hlasovali drtivou většinou pro toto usnesení. A poslední věc na pana Faráže. Já jsem šokován. Vy jste se tady prezentoval jako obhájce Eh, toho malého pracujícího člověka a teď si nemyslím, že to tak vypadá. Teď eh, eh, asi ne všichni těm všem malým pracujícím občanům se líbí ty různé offshoreové finanční konstrukce. Ne. Takže mm, my jsme v podstatě, ale největší mrhání bylo, že jsme z našeho rozpočtu 17 let platili váš plat.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 Musím eh, říct, že jsem eh, touto eh, debatou rozčarován. A stala se tady velice špatná věc, pokud jde o Brexit. Velice zlá a nebezpečná věc, ale ne pro Velkou Británii, protože ona to určitě zvládne. Nebylo třeba ronit krokodýlí slzy nad nešťastnými Brity. Stala se nebezpečná věc pro nás, pro Evropskou unii protože to je jedna z nejhorších věcí, ke kterým došlo v historii evropské integrace tuto chvíli eh, eh, se děje to, že dámy a pánové, eh, tady zahajujete ten samý spektákl, co tady pořádali oni. Tatáž slova, tež výkřiky, ukřivděné tváře, tatáž hesla, tež lži ještě intenzivněji co eh, jsme udělali my, kteří, vedou tuto, kteří vedeme tuto unii, co udělala Evropská komise špatně, jak to může spravit, co udělala špatně většina, která vládne tímto parlamentem, protože to, že panstvo hrajete tu starou písničku, eh, že oni jsou, že na vině jsou nacionalisti a šovinisti a národovci, eh, znamená, že vůbec nejste schopni přijmout skutečnost. Ať by se stalo eh, cokoliv, pořád opakujete to tež. Já bych chtěl vědět, co bude dále. Protože ta situace vypadá velmi nebezpečně. Eh, říká se, že eh, člověk je jediná živoucí bytost, která je schopna vyvozovat pozitivní závěry z vlastních chyb. To je obecná pravda, ale po dnešní debatě si říkám, jestli pravda se vztahuje i na ty, kteří vládnou v Evropské unii. Za eh, sociálně demokratickou frakci nyní pan Pitela. Děkuji, pane předsedo. Jenom jedna věc na kolegu Faráže. Ano, eh, ano, já kdybych uměl pískat, tak bych nechtěl pískat, já bych si to nedovolil tady v úctě ke kolegům a ostatním. Ale jednu věc vám musím říci. Vy jste neudělal nic dobrého pro vaši zemi a dějiny to ukážou. Bohužel to dějiny ukážou. Eh, tady nejde o, tady není okamžik eh, vést nějaké polemiky, ne. A mm, to je důležitá historická událost a já chci, aby to bylo jasné. Eh, takže pokud někteří chtěli Brexit, tak Brexit začal, ale i když to vůbec nechápeme, proč, no, ale demokracie je taková. Prostě výsledek, jaký je, tak ho bereme na vědomí, ale mm, Ehm, samozřejmě, eh, my eh, samozřejmě ale nemůžeme tedy eh, jak si tady se vměšovat do vnitřních hrátek a půtek konzervativní turistické strany, i když je to mm, velice pro nás překvapivé, že vlastně pouze o 2% se hlasovalo pro Brexit v tom referendu. Pro mě to Eh, jaksi překvapivé, ale je jasné, někteří chtějí využít toho hlasování, aby šli cestou destrukce. A ale tady přece my jsme v dobré společnosti, ve společnosti zelených, eh, křesťanských demokratů, liberálů, tedy všech těch, kteří chtějí zachránit Evropu a eh, tady jako kdyby se na to zapomnělo, ne, my chceme tedy, aby Evropská rada aby vzala do úvahy naše požadavky a také se díváme směrem do budoucna. A e, my myslíme e, na to, že je třeba otevřít takový konvent, který bude otevřený občanům, občanům, aby i občané mohli participovat na tom, že se stanoví ty hlavní směry eh, našeho vývoje eh, a že se budou rekonstruovat eh, instituce, že bude lepší, adekvátnější rozpočet, že bude mít společnou bezpečnostní obranou politiku, boj proti terorismu a že bude mít společného prokurátora, že bude mít politiku, proti, proti, politiku která se bude týkat imigrace, takže to je třeba udělat hned teď a velice rychle a je třeba, abychom byli sjednoceni sjednocení v, to, v tomto snažení, abychom i překonali ty rozdíly, názorové rozdíly, které pořád ještě přetrvávají, ale v tomto okamžiku je třeba odsunout stranou v zájmu společného snažení zachránit Evropu. To je naše pozice, kterou budeme prosazovat a to velice razantně. Za frakci EPP má není slovo pan Weber. Vážený pane předsedo, milé kolegyně a kolegové, já si myslím, že dnes to byla velice dobrá rozprava zde v Evropském parlamentu, protože ukázala dvě e, věci jasné. Za prvé, e, před jakou výzvou čelíme, e, stojíme. A, a, pan a Faraš mohl to komentovat, protože uvidíme za dva týdny, jestli to všechno je, bude pravda, takže nemá smysl to teď komentovat. A paní Lepen řekla docela jasně, že nemá odpověď na nejistotu, kterou Británie vyvolala. Francouzi si vlastně mohli uvědomit, že Británie má větší problém a ne Evropa. Ukazuje to, že vaše argumenty vám docházejí. Ale to je jedna součást této debaty. Eh, ta důležitější eh, z mého pohledu dnes eh, byla, že my jako Evropský parlament jsme dali najevo, že stojíme za touto myšlenkou, chceme s ním pokračovat do budoucna jsme pro evropský projekt a prosíme, prosíme, aby Evropská rada dnes odpoledne a zítra dopoledne se nerozhádala interně, tak jak jsme to zahájili, eh, viděli v minulých letech, ale vydala silný signál, že 27 eh, států věří do budoucnost, pro budoucnost Evropy, do budoucnosti Evropy a chce ji dále budovat. Děkuji. Tímto je eh, rozprava ukončena.